příslušné orgány a nám předložili opravy k několika písemnostem, které jsou považovány za schválené, pokud do 24 hodin nepožádá frakce nebo 40 poslanců o to, aby byly e, zamítnuty a naleznete e, příslušné dokumenty na webu. Zítra s předsedou rady podepíše právní akt, který byl schválen v žádném legislativním postupu a název tohoto právního aktu bude zveřejněn ve zápisu z tohoto zasedání. Nyní se dostáváme k pořadu jednání a k pracovnímu plánu. Podle článku 149